Vítejte. Das Protokoll der Sitzungen vom 28. und 29. Eh, teď eh, zasedání eh, z, zase, zápisy zasedání mm, z posledního zasedání 28. března. Máte připomínky? Není tomu tak, tak tímto je zápis přijat. Pan Dimitr Stojadov ve své žádosti